Myslíme si, že také otázka náboženství je velice důležitá. Irán by v budoucnosti měl z toho využívat jako celek, tedy i menšin. Děkuji, pane Beldere. Já myslím, že tím můžeme uzavřít tento bod. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin a přejdeme k následujícímu bodu, k následujícímu bodu programu, což je prohlášení vysoké představitelky Unie a místo předsedkyně komise 16. zasedání Rady pro lidská práva OSN. A proto jako první dávám slovo paní Eštonové. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Já jsem ráda, že máme příležitost i dnes odpoledne hovořit o práci Rady OSN pro lidská práva. A v jistém smyslu se můžeme podívat na to, jak můžeme posílit celkový dopad této činnosti. Jak víte, já jsem hovořila minulý týden v radě, oslovila jsem radu i celou řadu ministrů zahraničí z celého světa. Ze zjevných důvodů při této příležitosti byla jádrem naší diskuze situace v Libii. Mám radost z toho, že mezinárodní společenství vyslalo silný a jednotný politický signál, pokud jde o trvalé porušování lidských práv v Libii. A ještě před tímto setkáním na vysoké úrovni Rada žádala o vyšetřování a doporučila pozastavení členství Libie v Radě. A jak víte, to od té doby válné zhromáždění v jednomyslném rozhodnutí potvrdilo. To všechno je dokladem toho, že multilaterální instituce dokážou naplnit svůj mandát a mohou jednat, jak my říkáme, v reálném čase. A jak už jsem zdůraznila ve svém vystoupení tehdy, Rada OSN pro lidská práva má odpovědnost zajistit, že záměry se stanou skutečnými skutky, skutečným, povedou ke skutečnému pokroku. A já myslím, že paní Pilej, což je komisařka pro lidská práva, se kterou jsem se sešla v Ženevě, udává správný politický směr, který povede ke změně. Nakonec nejde o počet rezolucí, které budou přijaty, ale jde o výsledky ve skutečném světě, které budou znamenat nějakou změnu pro ty, kdo to potřebují. Také jsem zdůraznila, že lidská práva jsou univerzální. Poukázala jsem na to, že my v Evropě odmítáme obvinění, že Evropská unie se jaksi snaží takzvaně vyvážet takzvané evropské hodnoty do jiných zemí. Vážení poslanci, právo na svobodu řeči, svobodu zhromažďování, spravedlnost a rovnost, to nejsou evropská práva, to jsou práva univerzální. A my se nikdy nesmíme chytit do té pasti, abychom se domnívali, že lidé v jiných částech světa, když to Afrika, Ázie nebo Latinská Amerika, že těmto lidem méně záleží na jejich právech. A proto se vždy musíme ozvat a proto vystupujeme proti porušování lidských práv bez ohledu na to, kde k ním dochází. Uznáváme také, že vlastní cesta Evropy z hlediska ochrany lidských práv nebyla úplně přímočará a že i v Evropě potřebujeme trvalé úsilí. V Radě pro lidská práva jsme připraveni hovořit o našich vlastních výzvách, podělit se o své zkušenosti a nabídnout podporu těm, kdo chtějí vylepšit respekt pro lidská práva na celém světě. Pro 16. zasedání Rady pro lidská práva máme několik priorit. Už jsme o nich aktivně diskutovali s našimi partnery. Evropská unie předloží iniciativu ke svobodě vyznání nebo náboženství. V posledních měsících jsme byli svědky stále většího počtu náboženské diskriminace a násilí v různých částech světa. A proto musíme vyslat silný kolektivní signál proti náboženské netoleranci a ve prospěch svobody vyznání nebo náboženství pro všechny na celém světě. Předložíme také rezoluci k Burmě a Myanmaru a k Demokratické republice Koreji. Domníváme se, že v obou případech závažnost a počty porušování lidských práv opodstatňují prodloužení mandátů příslušných speciálních zpravodajů OSN. Evropská unie rovněž podporuje iniciativu na vytvoření nebo zřízení speciálního zpravodaje k situaci lidských práv Iránu, jak to navrhoval několik zemí a regionů. Máme závažné obavy ze zhoršování situace v oblasti lidských práv Iránu. A to také zdůraznila vysoká komisařka OSN pro lidská práva paní Navi Pilej. Zvlášť velké obavy působí dramaticky stoupající počet trestů smrti. Letos zatím více než 100. Už jsme o tom mluvili v naší předchozí rozpravě. A také eh, utlačování těch, kdo chtějí uplatňovat své právo na svobodu vyjadřování a zhromažďování. Myslíme si, že Rada by měla také odpovídajícím způsobem řešit situaci v Egyptě. Musí také zohlednit urychleně se vyvíjející situaci v této zemi. EU vítá pozvání Egypta pro paní Pilej, aby poslala své pracovníky do této země. Doufáme, že tato mise odjede co nejdříve. EU také spolupracuje s tuniskými orgány a chce společně předložit návrh rezoluce k posílení technické pomoci OSN v oblasti lidských práv v kontextu stále probíhajícího přechodu. Vážení poslanci, další klíčové situace, které toto zasedání Rady pro lidská práva musí řešit, se týká Běloruska. Tam máme závažné obavy z počtu politických vězňů. Dále je to Demokratická republika Kongo, odkud slyšíme znepokojivé zprávy o trvalých porušováních lidských práv, a zejména pokud jde o široce rozšířené sexuální násilí a pak je to také pobřeží slonoviny. Na závěr bych ještě jednou zdůraznila, jak významná je Rada pro lidská práva pro EU. Její debaty, rezoluce i zpravodajové. Ale nakonec to jsou jenom vstupy a záleží hlavně na výstupech. Skutečnou prověrkou je to, jestli něco změníme přímo na místě. A z tohoto důvodu se EU bude snažit posílit Radu pro lidská práva a zejména schopnost této rady řešit naléhavé situace. Toto je klíčový cíl v probíhajícím procesu revize. A my se budeme nadále zasazovat o ambiciózní výsledek. Děkuji vám. Gracias, señora Ashton. Děkuji, paní Eštonová, a nyní přejdeme k řečníkům za jednotlivé skupiny. Jako první dostává slovo paní Andrikiene na dvě minuty. Vážená paní komisařko, vážení kolegové, já bych chtěla vyjádřit plnou podporu rozhodnutí OSN a jeho valného schromáždění z 1. března eh, pozastavit členství eh, Libie v této komisi. Já si myslím, že to je jasný signál nejenom pro Kadafiho režim, ale také pro ty země na světě, kde eh, dochází k porušování lidských práv. Ve své zprávě o právech pro lidská práva OSN kterou schválil parlament v únoru 2009, jsem se zastávala členství, kritérií pro členství eh, v tomto eh, orgánu OSN. V případě Libie valné schromáždění OSN jednalo podle eh, rezoluce Evropského parlamentu a včasně rozhodlo. Pokud jde o 16. zasedání komise, tak chci poukázat eh, konkrétně na proces přehodnocení rady. Je důležité, aby ESVČ eh, e eh, se podílela na přeskumu rady v roce 2011 a zdůrazňovali jsme dodržování mandátu. UNHRC musí být preventivním mechanismem Kromě toho potřebujeme také transparentní komplexní proces přeskumu, který bude zohledňovat všechny zainteresované subjekty, včetně nevládních organizací občanské společnosti. A v neposlední řadě, paní Baronko, bych chtěla přivítat vytvoření Direktorátu pro lidská práva a demokracii v systému ESVČ. E Za vůbec vytvoření eh, této služby je jedinečnou příležitostí pro zefektivnění našich kroků v oblasti ochrany lidských eh, práv také v Radě pro lidská práva OSN. A já bych vás tedy chtěla povzbudit, paní mm, eh, komisařko, abyste mm, zajistila, že naše úsilí v Radě pro lidská práva OSN je dobře koordinováno a aby naše vystoupení bylo vždy jednotné. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyny, a nyní za socialisty a demokraty vystoupí na dvě minuty pan Howitt. Já bych nejprve chtěl přivítat jmenování paní Giuseppe eh, vedoucí delegací eh, do Ženevy eh, a její jmenování v rámci SVČ. My budeme zastoupeni v zásadní době, kdy se reviduje tato rada, eh, která se věnuje ochraně lidských eh, práv a která pravidelně zkoumá problematiku eh, lidských práv a účast všech subjektů na této práci. Já jsem zklamán, že výsledný dokument pro pracovní skupiny o přeskumu neuvažuje o zvláštních zasedáních, není tam požadavek na české státy, aby ospravedlnili eh, neschopnost reagovat a žádné doporučení eh, pro jednotlivé konkrétní země. A také ironické, že současné zasedání zpracuje přitom eh, situaci v sedmi státech, například pobřeží Slonoviny a Libie a tak Evropská unie musí zajistit nějakým kreativním eh, způsobem, aby nikdy eh, nesešly lidská práva v těchto zemích ze zřetele. Eh, chci se vás zeptat na tři konkrétní věci. Jednak vzhledem tomu, co jste řekla o Kongu, bude Evropská unie žádat speciální mandát pro tuto zemi a za druhé akceptujete, že v nějaké fázi musí padnout rozhodnutí o tom, zda Palestina palestinské a izraelské vyšetřování Konstanovy zprávy eh, naplňuje mezinárodní standardy eh, s tím, že by se případně toto odkázalo na eh, Mezinárodní trestní tribunál a dáme námitku vůči výhradě Pakistánu článku 40 o Eh, mezinárodní umluvě o lidských občanských právech. Pane předsedo, já si myslím úplně na závěr, že eh, pozastavení členství Libie v Radě pro lidská práva je historickým precedencem, pokud je o ochranu lidských práv systému OSN. A v těchto temných dnech to vrhá trochu světla na celou situaci. Děkuji, pan, pane Howite. A za demokraty a liberály na jednu minutu eh, má slovo pana, paní Šake. Thank you, President, High Representative, dear colleagues. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení kolegové, Rada OSN pro lidská práva má za úkol kontrolovat otázky porušování lidských práv na celém světě, v Libii, v celé řadě dalších zemí, které v podstatě ani nemůžeme vyjmenovat. Samozřejmě jde o válečné zločiny, EU musí vystupovat jako globální hráč, ale oba orgány trpí stejným problémem. Chybí nám důvěryhodnost, občas uplatňujeme dvojí standardy, nejsou schopné jednat dost rychle. EU zatím nebyla připravená prověřit dostatečně svou vlastní činnost v oblasti lidských práv. Účastní se například e, přemístování vězňů a tak dále. Až do minulého týdne byla Libie členem eh, Rady OSN pro lidská práva. Bylo správné, že byla vyškrtnuta. To je velice důležitý precedent. Já vám děkuji. Děkuji, paní Šáke. A nyní za zelené dostává na dvě minuty slovo paní Hautala. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Rozhodná a časná opatření vůči Libii znamenala, že Rada pro lidská práva se ukázala, že může zasáhnout, že to třeba. Opravdu to umí. Umí ukázat, že jednotlivé regionální skupiny se dokážou spojit a umí, umí také ukázat, že rada nemusí být rozdělená. Teď už není důvod, proč něco ve vztahu k Iránu, Severní Koreji, Demokratické republice Kongo, Burmě a Sudánu nemůže být další v řadě. Tato doba je důležitá ještě z jednoho důvodu. Uzavřeli jsme první komplexní revizi způsobu práce této rady a stejně jako kolegové i já jsem zklamaná z toho, že rada nedocenila význam této revize. EU se dobře připravila, ale nezískala podporu ostatních. Nicméně při nejmenším nezávislost komisařky pro lidská práva a speciální postupy nebyly poškozeny, takže to už samo o sobě je dobrým výsledkem. V případných budoucích diskuzích o činnosti této rady musí být Evropská unie schopná najít si spojence a prosadit svou u ostatních. A musí být také ochotná naslouchat a přistupovat na kompromisy. A já myslím, že je velice dobré, že vysoká představitelka se účastnila zasedání před několika týdny a já vám k tomu blahopřeji a také k tomu, jak jste tam vystupovala. A poslední věc, to, jak si vede EU podřízení eh, ředitelství pro lidská práva ESVČ Evropská delegace v Ženevě musí sehrát důležitou roli v politice lidských práv ve světě. Potřebuje zdroje a tato činnost musí být zapracována do veškerých oblastí zahraniční politiky EU. Já jsem poctěna tím, že povedu delegaci Evropského parlamentu na 16. zasedání Rady pro lidská práva v této kritické době příští týden. Děkuji, paní Homtala. A nyní za sjednocenou levici na minutu dostává slovo pan Mejer. Děkuji, pane předsedo. Víte, že žijeme ve světě, který prožívá nejen finanční krizi, ale také krizi v oblasti energetiky nebo potravinovou krizi a my se snažíme deregulovat obchod. A máte, vy máte určitě velký problém, protože pokud toto je hlavní cíl, tedy snažit se uvolnit obchod a tvrdit, že volný obchod zlepší všem život, tak určitě narážíte na relativně velký odpor v zemích, kde lidé mají skutečně velký existenční problém a nedostatek potravin. Takže my v podstatě od začátku listva uplatňujeme několik základních principů, které spolu bojují a uvolňování obchodu je jedním z nich. Nicméně nesmíme zapomínat na lidská práva, která jsou samozřejmě nejdůležitější. Naše politika sousedství kterou uplatňujeme vůči zemím na jihu od našeho kontinentu, znamená, že musíme věnovat pozornost tomu, co se děje v zemích severní Afriky a domnívám se, že bychom neměli volný obchod a uvolňování obchodních bariér klást nad lidská práva vůči Egyptu, vůči Libii, Tunisku, Kadáfimu. Vždy jsme uplatňovali v podstatě rétoriku týkající se obchodu, ale nikoli týkající se lidských práv. A nyní se nemůžeme divit, že tato otázka zde vyplavala na povrch a mm, že se musíme zabývat tímto tématem i v této sněmovně. Děkuji, pane Majere, a nyní za Evropa svobody a demokracie na jednu minutu má slovo pan Salavrakos pane předsedo. Já nechci říkat, že jsme pokrytci, ale řekl bych, že zde máme protichůdné názory. Veškerá mezinárodní filozofie, ty světové projevy, i, i my sami zde v sále uznáváme lidská práva, ale jak jste řekli, tak v polovině členských eh, zemí OSN dochází k porušování eh, lidských práv takže v podstatě se nezabýváme samotnou podstatou a víme, že je velké množství zločinů proti lidskosti. A samozřejmě já vítám to 16. zasedání eh, v Ženevě ohledně problematiky lidských práv a doufám vzhledem k současné situaci na základě zkušeností z minulosti, doufám, že tam budou přijata zásadní rozhodnutí. Jak víte, tak já už mám celá léta zkušenosti jakožto právník a advokát a domnívám se, že dodržování lidských práv je určitý životní způsob. Není to něco, co můžeme někomu někomu vnutit a myslím si, že musíme mít skutečně zásadní politiku v této oblasti. Nyní má dvě minuty slovo paní Vajdere. Ano, cilvēktiesība padomi ir unikāla starptautiska platforma. Děkuji. Rada OSN pro lidská práva je jedinečná platforma, která byla vytvořena na podporu lidských práv a demokracie v celém světě. Úkoly této rady jsou významné. Odvedla mnohé práce, například to byla zvláštní mise do Egypta. Nicméně často rada je kritizována pro nedostatek politické důslednosti a včasné akce. Je důležité zajistit pravidelnou revizi činnosti rady. Rada musí být schopna řešit dlouhodobé problémy, jako jsou problémy v Iránu, v Bělorusku, Rusku a jinde. Také Řečnice je přerušena. Pan předseda říká, paní Vajdere, můžete prosím hovořit trochu pomaleji, protože pro tlumočníky je obtížné sledovat vaše tempo. Takže trochu pomaleji, prosím, děkuji. Členové rady by měli vést aktivní dialog i mezi jednotlivými zasedáními. Politika skupin pozemích by měla být odstraněna, protože začíná dominovat činnostem rady, což vede k selektivním diskusím o určitých otázkách a tím se podkopává politická důvěryhodnost rady. Za druhé, Rada by měla vést aktivnější dialog s občanskou společností a s nevládními organizacemi. Za třetí chci zdůraznit, že EU by měla také sehrávat aktivnější úlohu v Radě a měla by tam hovořit jedním hlasem. Proto vyzývám vysokou představitelku, aby zajistila důsledné a silné zastupování EU. Je třeba také podávat systematické zprávy Evropskému parlamentu a podvýboru o lidských právech o práci této rady. V současnosti hlavním úkolem pro radu je podporovat mírumilovný proces změn na Blízkém východě. Musíme zastavit šíření radikálních nálad, protože to může ohrozit mezinárodní bezpečnost. Mise do Egypta, po mise do Egypta by měly následovat mise do dalších blízkovýchodních zemí, kde ta nálada je ještě agresivnější a politická situace složitější. Děkuji, paní Vajdere. Nyní na dvě minuty má slovo pan Leichtfried. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní vysoká představitelko, dámy a pánové, lidská práva, lidské svobody, to je otázka velice důležitá. S těmito koncepty se nemůžeme zahrávat. A je třeba, aby obchodní zájmy nezvítězily nad těmito základními hodnotami. Musíme tyto hodnoty hájit. Je životně důležité, aby v oblasti lidských práv mezinárodní společenství jednalo cíleně a rychle. Rada pro lidská práva eh, se ubírá správným směrem. Viděli jsme i v Tunisku, když tam tedy odjela ta příslušná mise, že to dobře zafungovalo, to tež platí i pro Egypt. Eh, Libie přišla o své místo v Radě pro lidská práva, to je také dobrá věc, protože to ukazuje, že prostě nemůže pokračovat touto cestou. Různá usnesení a mise skutečně se musí opírat o realitu. Souhlasím s vámi v tom, že e, nemá smysl přijímat rozhodnutí, když se ta rozhodnutí potom neuplatní. Evropská unie by zde mohla ještě přinést e, větší příspěvek. Je také důležité, aby OSN přijali skutečnost, že situace v Evropské unii je po Lisabonské smlouvě jiná než dříve. Naléhavě vás vyzývám, paní vysoká představitelko, aby ti, kteří se eh, sami nazývají našimi přáteli, a ti, kteří jsou pro nás důležití z obchodního hlediska, aby si uvědomili, že tedy jejich přátelé jsme a neměli by tedy nechat Evropskou unii na holičkách v září. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Gerenc. Dans ce débat, on va souligner une fois de plus l'importance de traiter sur un pied d'égalité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 že je možné vyslyšet tato očekávání. Proč nejsme schopni učinit eh, práva druhé generace tak eh, závazná jako práva první generace? Je to tím, že klasická práva vyšla z francouzské revoluce, jsou dnes kodifikována, což bohužel tomu tak není u sociálních práv. Nesmí však být fatalisté. Evropská unie má řadu nástrojů na úrovni OSN a může doladit texty týkající se lidských práv, která nejsou dostatečně kodifikována, mimo jiné lidská práva. Doplňme, že v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci je ta, tento požadavek zvláště palčivý. Děkuji, pane Gerenci. Slovo má na jednu minutu pan Migalsky. Děkuji, paní komisařko. Uznávám, že jsem nebyl příliš velkým zastáncem vaší současné funkce, ale musím uznat, že jsem mile překvapen minimálně eh, třemi částmi vašeho vystoupení a to chci zdůraznit. Za prvé jste zdůraznila obecný aspekt lidských práv. V tom se shodneme, ať už jsme v Paříži, v Libii, v Rusku nebo v Iránu. Tento obecný charakter musí převládat a tady Mám radost z toho, že se shodneme. Za druhé to, že jste zdůraznila eh, náboženskou nesnášenost a boj proti ní. Usnesení Evropského parlamentu vyzývá členské státy, aby se tímto tématem zabývali. A jsem rád, že jste to zdůraznil. A za třetí, jako člen delegace pro kontakty s Běloruskem, schvaluji, že, že jste zdůraznila možnost zasáhnout do běloruských otázek, kde lidská práva jsou porušována. A jsem rád, že podporujete tyto kroky. Děkuji, pane Migalsky, na dvě minuty, pan Mitchell. President. Děkuji, pane předsedo. Já vítám příležitost účastnit se této rozpravy. A cením si briefingu, který zorganizovala včera vysoká e, představitelka ohledně Libie. 6 milionů židů bylo zavražděno za druhé světové války zde v Evropě. Mezi světovými válkami, mezi první a druhou, bylo zabito 60 milionů obyvatel. A to teď nechávám stranou lidi z jiných kontinentů. Podle časopisu Economist v nedávném čísle je deficit 100 milionů lidí vzhledem eh, k potratům, které jsou genderově zaujaté. A teď tady nejde o to, že může mít nějakou načerno dělaný potrat, ale jde jenom o to, že se jedná o ženu kdy překonáme tu politickou korektnost a začneme vést opravdu uctivé diskuze a nedopustíme to, co se dělo v první předchozí polovině minulého století. Te, to je opravdu skandální, že se tady e, v podstatě e, hlasovalo proti tomu pozměňovacího návrhu, který měl odsoudit tuto, eh, tu, tyto nucené potraty. Já už mám dost té politické korektnosti, která neumožní eh, ve vší úctě diskutovat o různých věcech. Já chci od eh, vysoké představitelky slyšet. Hodláte tuto záležitost nastolit i v OSN? Ten postoj soudu pro lidská práva ve Štrasburku se mi zdá v některých aspektech naprosto neuvěřitelný. Kdy se konečně budeme o těchto věcech bavit? Kde byli ti lidé, kteří říkali, kde je těch 100 milionů chybějících žen, kteří, které přišly o život jenom proto, že byly ženy? To je prostě špatné a neměly by o tom být v této sněmovně žádné pochybnosti. Děkuji, pane Mitchelli. Paní de Kaiser vás, na vás otázku přijímáte to? Mrs. de Kaiser, please. Paní de Kaiser. Vážený pane kolego, během Mezinárodního dne žen jste si možná nevšimlo, že ve zprávě paní Nedelčevy z vaší skupiny uh, nebyla otázka potratu žádným tabu, byla tam řešena, diskutovalo se o ní a demokraticky se o ní hlasovali. Není to žádné tabu, je to demokracie. Pane předsedo, já znám postoj paní de Kaiser a respektuji ho. A musíme mít úctivou diskuzi, kdy slyšíme navzájem své názory a pak dospíváme k nějakým závěrům. Já jsem neslyšel nikoho ze socialistů nebo liberálů, kdo by v tomto parlamentu nadnesl tuto záležitost eh, genderově eh, orientovaného potratu. Nuceného potratu. To je odsouzení hodné, je to ostuda pro tento parlament. Veďme o tom debatu, v které si budeme se vzájemně vážit. Je to jednota v rozmanitosti přece. Děkuji vám, pane Mitchell. A nyní dostává slovo na jednu minutu paní Kopa. Um, I think Myslím, že je váš příspěvek vyvolal ještě další dotazy, inspiroval. Můžete ještě akceptovat další dotaz, prosím? Pane předsedo, paní vysoká představitelko, drazí kolegové, já samozřejmě respektuji názory pana Mitchella. A mám za to, že většin, stejně jako většina poslanců, ne všichni, samozřejmě odsuzují skutečnost, že v řada eh, společnostech světa jsou eh, plody tedy ženského pohlaví, pohlaví automaticky eh, předmětem potratu. Ale já se obávám, že když budeme tuto záležitost směšovat s otázkou reprodukční svobody, tak celou věc jen zamlžujeme že kdyby ta otázka byla omezená jen na to, že e, tedy dochází k těmto potratům e, ženských plodů, tak myslím, že bychom to celé jenom mátli. Já děkuji, vážené poslankyně, za tuto připomínku. Kdybychom ale si sebe navzájem trochu více vážili, a snažili se dospět k nějakému eh, společnému, k nějakému koncenzu, tak bychom zjistili, že můžeme v této věci eh, udělat hodně. Mně se opravdu zdá dosti těžko přijatelné, že by parlament eh, byl schopný hlasovat proti takovému pozměňovacímu návrhu, který se tímto chce zabývat. Učiňme můžeme se třeba shodnout na, na, na tom, že eh, tomuto učiníme přítrž a budeme mít možná nějaké rozdíly v jiných oblastech. Já chápu otázku reprodukční svobody, ale eh, v tomto případě s tím mám problém a to z velmi dobrých důvodů. A ne, že protože bych byl nějaký přežitek z minulosti. Já eh, na to mám velmi jasně vyjádřitelný názor a jsem ochotný se s ním o, o něj s kýmkoliv podělit. Děkuji.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 Musíme maximálně zužitkovat tuto příležitost k tomu, abychom zhodnotili náš systém, abychom se pokusili ho zlepšit a abychom eh, výrazně, zejména při ochraně lidských práv ve světě, potrhli naši roli. Lidská práva jsou platná všude, jsou univerzální, bez ohledu na to, kde jsou. Všechno ostatní hraje druhotnou roli. A neměli bychom měřit dvojím metrem, musíme být konzistentní. Toto usnesení nás těší. Těší nás, že odsuzuje porušování lidských práv v Libii, ale totéž musíme učinit v případě nelegálního pokračování těch kolonií těch eh, v Palestině. Děkuji na minutu a půl paní Esaja tunnustukseni herra Mitzerin puheenvuorolle, sillä kyllähän... Vážený pane předsedající, dovolte, abych podpořila vyjádření pana Mitchella. On eh, hovořil o tom, že jak chlapci, tak dívky mají právo narodit se na tento svět. Rada OSN pro lidská práva je důležitý orgán, je třeba jeho postoj vnímat i kriticky. Tato rada by mohla sehrávat důležitou úlohu v propagaci demokracie a lidských práv. Úlohou této rady je poukazovat na to, že občas se něco měří dvojím metrem, je třeba poukazovat na politizování v oblasti lidských práv. Připomínáme, že rada téměř schválila usnesení na podporu lidských práv v Libii. Libie byla ve stejné skupině jako Irán, Severní Korea, Sudán a Pakistán. Mají tyto země nějakou hodnotu v oblasti lidských práv? A to, že se vůbec o takovém usnesení uvažovalo, ukazuje, že tato situace se řešila velmi nesprávně. posledním desetiletí ten se tento orgán ve dvou třetinách případů vyslovil ve prospěch Izraele. Vůbec nevěnuje pozornost slabému postavení žen a dětí ve všech arabských zemích. Rada pro lidská práva a její činnost ztrácí důvěrnost a je třeba, aby přehodnotila své jednání. Děkuji paní Esaja a nyní na minutu a půl pan Obiols. Děkuji, pane předsedající. Já nechci opakovat to, co už říkali kolegové. A chtěl bych jenom říci, že v tomto období zasedání rady, které probíhalo ve velice důležitém okamžiku, byla účast paní Eštonové dobrou zprávou. Doufejme, že to bude krok ku předu, tak aby Evropská unie zvýšila konzistentnost a viditelnost eh, své činnosti uvnitř rady, aby tedy předla, předkládala společné stanoviska ve všech otázkách lidských práv a aby uvnitř rady vytvářela koalice se zeměmi a s eh, mezinárodní občanskou společností tak, aby se skutečně konkrétně dařilo eh, provádět změny, jak už na to poukázala i paní Ashton ve svém vystoupení o lidských právech. Je třeba, aby Evropská unie skutečně mohla potvrdit eh, univerzální povahu lidských práv a je třeba, aby se jí konečně podařilo něco, co je určitě na dosah našich, naší současné generace. Tak jako v minulosti se podařilo eh, zrušit otroctví, tak my se snad dočkáme eh, všeobecného zrušení trestu smrti. Děkuji, pane Obiolsi. A nyní na minutu a půl má slovo pan Jakolíno. Děkuji, pane předsedající. Je nepochybné, že Neporušitelnost lidských práv je podstatou jakékoliv společnosti, která tvrdí, že se opírá o ochranu lidských práv. Rada pro lidská práva v Ženevě by si měla vymezit velice konkrétní priority v tomto smyslu. vedle boje s diskriminací kvůli příslušnosti k určité rase, k pohlaví, vedle otázky ochrany menšin a zranitelných skupin. I toto by mělo být mezi jejími prioritami. Tato rada se schází ve zvláště citlivém období. Připomínám události v severní Africe, zvláště v Libii. Už jsme dnes absolvovali dlouhou rozpravu na toto téma po vystoupení paní Eštonové, které se nám velmi líbilo. Je tady také mm, další věc týkající se Blízkého východu. Lisabonská smlouva vyžaduje rozhodnější a výraznější přítomnost EU. My musíme dát najevo solidaritu. To by měly být takové hlavní kroky, kterými bychom se měli řídit. Libyjci, Tunisané, Maročané eh, chtějí zůstat eh, ve svých zemích a aby to bylo možné, musíme rychle jednat. A poslední úvaha z mé strany, což je vlastně i otázka na paní Eštonovou. Eh, my jsme si dobře vyslechli vaše vystoupení a obecně se nám líbilo. Připomínám tady problematickou otázku diskriminace kvůli eh, náboženskému vyznání. Dochází k velkému násilí na křesťanech. Jak je tedy možné, že jste nehovořila o této křesťanofobii ve svém vystoupení? Děkuji, pane Jakolino. A nyní přichází postup Catch the Eye na minutu paní Nikolaj. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă această... Děkuji, pane předsedo. Nevím, zda toto jednání rady bude úspěšné či ne, ale tato diskuse měla proběhnout mnohem dříve, aby Evropská unie hovořila jednotným účinným hlasem. A to je velmi obtížný signál, který by se měl vyslat. Dochází k reformám v Ženevě a v New Yorku. A týká se to neúspěchu určitého typu politiky v oblasti lidských práv a musíme se vážně zabývat institucionálním mechanismem vytvořeným Spojenými národy. Aniž bychom upřednostňovali některá práva, musíme hovořit o účinnosti a musíme zjišťovat, zda by se nemělo jednat o globální mechanismus bezprostřední prevence. Neměli bychom se omezovat na záznam stavu až dosud. Měli bychom uvažovat o prevenci do budoucnosti. Je třeba přistupovat jinak k lidským právům. Děkuji. Na jednu minutu pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Skutečnost, že Libia byla členem Rady pro lidská práva OSN, nám říká všechno, co potřebujeme vědět o této diskretované instituci vláda Kadáfího po dobu 42 let porušovala všechna lidská práva vlastní země a vidíme důsledky kultury násilí a vlády teroru, o který se jeho režim opíral. Ale neměli bychom pouze protikat na Liby, ale i jiní členové Čína, Kuba, Saudská Arábie, Pakistán a Uganda, kde jsou homosexuálové pronásledováni, Irán, který byl dokonce v komisi pro rovnost žen. A někteří pomlouvají našeho spojence Izrael, ale pokud jde o lidská práva na úrovni OSN, bude třeba se skutečně zbavit rozporu s pramenících z účasti nedemokratických režimů na Radě pro lidská práva OSN. Děkuji, pane Tanoku. Slovo pan Stevenson na jednu minutu. Děkuji pane předsedo. Paní Baronko Eštenova, paní Baranko, vy jste nezodpověděla na otázku Jana Zardela, na otázku o táboru Ašraf. Tam dochází k psychologickému mučení, je to porušování jejich lidských práv. Posílám 1,2 miliardy euro na obnovu Iráku a pokaždé, když zde schválíme usnesení, pokaždé, když schválíme písemné prohlášení velkou většinou, jsme ignorováni iráckou vládou a jejich iránskými pomahači, kteří mučí obyvatele táboru Ashraf, kde celý den musí z reproduktorů poslouchat propagandu Není zde přístup pro lékaře, nemají přístup do nemocnic pro osoby, které umírají na rakovinu. Proč neřekneme dost? Nedostanete žádnou další pomoc, žádnou, žádné další prostředky od Evropského parlamentu. Děkuji. Pane Stevensne, slovo má na jednu minutu paní Doc. Uh, Pane předsedo, já bych eh, se chtěla zeptat paní vysoké představitelky, jestli ve světle všech těch událostí, které se teď odehrávají v Libii a eh, vzhledem k tomu, jak tady pláčeme nad vším tím porušováním lidských práv v Libii, jestli hodlá paní vysoká představitelka podpořit utrpení těch obyvatel ve Spojeném království, jejichž blízcí jsou zabíjeni semtexem nebo zbraněmi, které eh, byly dodány panu Gaddafimu v Libii. A jestli eh, podpoří eh, takovou situaci v případě nějakéhokoliv nového režimu, který se vynoří v Libii. Děkuji. A další a poslední řečník, paní Salafranka. Děkuji, pane předsedající souvislosti s tou dnešní rozpravou o lidských právech a v souvislosti s předchozí zprávou, o které se diskutovalo, paní Ashton, bych chtěl položit následující otázku. Domníváte se, že vzhledem k okolnostem v některých severoafrických zemích je v této chvíli vhodné otevírat zastoupení Evropské unie v Iránu? Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Salafranco, a nyní má slovo paní vysoká představitelka. Děkuji vám, pane předsedo. Toto byla velmi zajímavá a úplná debata, která pokázala na eh, mnoho důležitých aspektů. Já chci poděkovat všem stěným poslancům a poslankyním za to, jak vášnivě se do této diskuze pustili. Vím, že uplynuly tři roky od zprávy pany Adrikiene o rozvoji Rady pro lidská práva OSN a všechny ty, o všech rezolucích, které byly eh, schváleny od té doby a já jich chci poděkovat za pomoc při práci v SVČ, kdy se snažíme eh, dávat dohromady eh, celou tu politiku pro lidská práva. Také jsem ráda, že paní Hautala se zúčastní zasedání rady. To je nesmírně důležité, protože eh, ona eh, se svými znalostmi a svou expertízou může mnohem přispět. A my se budeme snažit zajistit, aby se práce rady výrazně zlepšila. Všichni jsme eh, v rámci toho přeskumu usilovali o to, aby eh, byl, byl co nejsilnější, aby jeho výsledky byly co nejlepší. A teď, eh, kdy vidíme ten přesun do New Yorku, tak vidíme, že i v tom dochází k určité změně. Je důležité, že s námi pracují poslanci a já plně, mám plnou důvěru v sílu paní Hautaly eh, v prosazování tohoto cíle. A teď bych se chtěla jen vyjádřit k některým konkrétním dotazům, které tu zazněly. Nejprve pan Howard. Takže Demokratická republika Kongo, ano, podporujeme silnou rezoluci a měl by vzniknout samostatný mandát Goldstone Tady jsme se snažili najít konsenzuální usnesení k Pakistánu. Tam byla demarše 5. března k tomu článku 40 a ti poslanci, kteří hovořili o eh, svobodě náboženského přesvědčení, tak opravdu dochází k strašným tragédiím, eh, kterým kterému jsou vystaveny křesťanské komunity ve světě, ale obecně chci říci, že my věříme v právo náboženského přesvědčení, ať je toto náboženství jakékoliv. A je důležité, abychom to říkali co nejzřetelněji a nejjasněji, když jsme svědky nějakých útoků na jakékoliv náboženství, eh, třeba křesťanství. A eh, budeme více hovořit o tom, co, co můžeme v této věci udělat. Právě na zasedání Rady pro lidská práva se o tom bude mluvit já se omlouvám, že jsem neodpověděla na tu otázku k tomu táboru Ashraf, jenom jsem eh, zapomněla, že jsem odpovídala příliš rychle. Ta čísla se liší, ale máme eh, každopádně týdenní, eh, každý týden zprávy od lidí z OSN, kteří navštěvují tento tábor a oni říkají, že základní potřeby jsou splněny. Ano, jsou tam skutečně velké problémy, a s tím, co s tímto táborem udělat. Já jsem si vědoma velmi různorodých názorů, které na toto téma slyšíme. Ovšem, ano, ctěný poslanec má pravdu, že je důležité zajistit, aby nebyla porušována, pošlapávána lidská práva těchto lidí, abychom zajistili pro ně humanitární podporu. A protože my se o to snažíme, protože já vím o těch týdenních zprávách, my se na tom podílíme, angažujeme se s místní vládou tak, aby se to vyvíjelo co nejlepším možným způsobem. Souhlasím i s tím, že pokud jde o význam, že má velký význam mít co nejsilnější delegaci v Ženevě, Věno, právě jsme jmenovali nového šéfa delegace, hovořila jsem eh, s týmem, eh, když jsem byla v Ženevě, víte, že jsme to rozdělili na dvě skupiny, jedna se bude zaměřovat na otázky související s VTO a druhá se bude více věnovat agenturám OSN. A eh, ve svých rozhovorech s nimi z těchto rozhovorů vyplynulo, že se musíme lépe zamyslet nad tím, jak v Ženevě fungujeme, že musíme budovat aliance v oblasti lidských práv, že musíme mít příležitost hovořit také s partnery z dalších částí světa, abychom mohli společně prosazovat ty nejdůležitější věci, které eh, eh, máme na srdci a já budu eh, rozhodně v já v tom budu rozhodně hodně dělat i v příštích týdnech a měsících. A to, co řekl pan Salvrakos, to mě opravdu pohnulo, že eh, lidská práva, to je opravdu takový eh, otázka eh, způsob života, lidská práva jsou, vychází jenom z toho, že jsme lidé. Nemělo by být žádné jiné kritérium pro dodržování lidských práv, než to, že jsme lidskými bytostmi. A tohoto základního principu se musíme držet. Bylo tu mn- je, samozřejmě mnoho otázek, na kterých nemusíme, se nemusíme shodnout a které vyvolávají velké emoce a velké obavy. Ale možnost o těchto eh, otázkách debatovat to a důvěra v význam lidských práv, to je naprosto zásadní. Pokud jde o otevření delegace v Iránu, o tom zatím neuvažujeme, to je částečně otázka zdrojů, ale budu vás o tom dále informovat. Ještě jednou vám děkuji za tuto diskuze, doufám, že Rada pro lidská práva bude co nejefektivnější a že bude reprezentovat i Evropskou unii, Evropský eh, eh, parlament, že budu reprezentovat co nejlépe. Děkuji. Děkuji vám. Vy si žádáte ještě slovo, pane Salafranco? Já jsem moc dobře nerozuměla odpovědi paní Ashton. Odpověděla mi nebo mi řekla, že ta moje otázka o vhodnosti otevření delegace EU v Iránu, eh, že se to odkládá na jindy, nebo mi přímo neodpověděla. Můžete to prosím vyjasnit, tu svou otázku, tu odpověď, protože já, já jsem to úplně nepochopil. Děkuji. Paní Lady Ashtonová, prosím. Ano, Jistě. Já jsem říkala, že jsou dvě věci a jedna z nich jsou zdroje. A druhá je, že by se muselo padnout ještě nějaké rozhodnutí. A to znamená, muselo by padnout nějaké rozhodnutí o mém návrhu, muselo by se o tom eh, diskutovat také v komisi, i v radě, i v parlamentu. A já jsem s nikým zatím žádné eh, eh, diskuze na toto téma nevedla. Jak víte, tak já s, má, má interakce s Iránem se víceméně omezuje na jaderné záležitosti zatím. Děkuji vám. Obdržel jsem šest návrhů usnesení k této rozpravě. Hlasovat o nich se bude zítra ve 12 hodin. Tak vidíte, že dochází k střídání.